Milí kolegové, dámy a pánové, vítejte. Posaďte se, prosím. Uh, welcome to the... Vítejte na zasedání výboru sede. Je po němž bude neprodleně následovat společné zasedání výboru AFET a eh, podvýboru pro obrané záležitosti. Nejdříve obvyklý úvod. Zasedání je webstreamováno a z pohledu tlumočení vám mohu sdělit, že priority jsou poskytovány jazykům plných členů výboru pro bezpečnost a obranu, ale z důvodu toho, že se jedná o mimořádnou událost, jsme obohatili tlumočnický režim tentokrát a zápisy schválíme později. Nyní se na vás obracím. Zda souhlasíte s přijetím pořadu jednání, pokud nejsou k němu žádné připomínky, tak jej považuji za schválený. A nyní už předávám slovo panu Davidu McAllisterovi za výbor pro zahraniční záležitosti, aby uvítal našeho vzácného hosta. Milá, ano, děkuji vám. Dámy a pánové, milí kolegové, i pro mě je velkým potěšením všechny vás přivítat na společném zasedání výboru pro zahraniční zá, zasedání zá, záležitosti a podvýboru pro bezpečnost a obranu. A pane generální tajemníku Stoltenbergu, je pro, ně, pro mě obrovskou ctí a zároveň jsem nesmírně potěšen, že vás zde mohu dnes přivítat. Děkuji, že jste si udělal čas, že jste mezi nás přišel a že jste ochoten si podebatovat s našimi členy. Jste zde pravidelným hostem, což je samo důkazem úzkých vazeb EU a NATO v těchto dobách, v těchto turbulentních dobách, přestože že některé záležitosti, na některé záležitosti nemáme totožný názor, souhlasíme v tom, že musíme spolupracovat do budoucna a máme i mnoho členských států, které jsou členy obou uskupení a proto stojí za to přece jen se zamyslet nad synergiemi a působit komplementárně, tak aby EU i NATO využili maximálně svých vztahů. Ehm, zabývali jsme se na půdě našeho výboru mnohými záležitostmi, mnohými výzvami. Došli jsme k závěru, že za poslední několik měsíců se mezinárodní situace radikálně mění a změnila. I ohrožení ehm, nabyla na síle a hovoříme i o Ehm, veliké míře nestability a eh, která se neustále zhoršuje varování. Dostáváme varovné ehm, signály ze západního Balkánu, ze Sýrie a celého Blízkého východu. ISIS sice možná ztrácí na popularitě ve svém regionu, přesto však jeho působení má obrovský dopad v Evropě. Terorismus nemizí. Turecko a východní sousedé, Severní Korea, to jsou vše země, kde máme obavy z nečekaných eh, kroků. Vždy jsme byli silnými zastánci spolupráce s NATO a domníváme se, že bychom měli tuto spolupráci prohloubit. Rádi si, pane generální tajemníku, vyslechneme i vaše názory k nedávné vývoji na mezinárodní scéně a jak nahlížíte na spolupráci EU a NATO. Proto vám nyní dávám slovo a posléze budeme mít chvilku na výměnu názoru. Tedy jsme poctěni vaší návštěvou a máte slovo. Děkuji vám. Děkuji, Davide a Ano, za pozvání. Děkuji za to, že se mohu zde vyjádřit na půdě těchto výborů. Ehm, už to není poprvé, posledně to bylo těsně před varšavským summitem, který se konal v červenci loňského roku a nyní jsem se vrátil a jsou to pouhé tři týdny před summitem lídru NATO a hlavami státu, který se bude konat v Bruselu, tentokrát 25. Eh, května. A s potěšením vám mohu sdělit, že od posledního našeho setkání jsme udělali obrovské pokroky na ose spolupráce EU a NATO. Za prvé, já společně s e, panem Tuskem a s panem Junckerem jsme podepsali ve Varšavě v červenci společné prohlášení a ještě s Federikou Mogheriniovou jsme se pak v prosinci dohodli na 42 konkrétních opatřeních, jak je možné posílit e, spolupráci EU a NATO. Takovéto posilování pokračuje a zakládá se na skutečnosti, že samozřejmě ne všichni členové EU jsou členy NATO a naopak. Tedy eh, pokud chceme respektovat autonomii rozhodovacích procesů jak v EU, tak v NATO, zároveň ale je možné eh, s ohledem na eh, to, čím se lišíme, přihlédnout eh, k tomu, co nás spojuje a těch oblastech eh, spolupracovat. Přestože všichni členové nejsou totožní, můžeme si spočítat, že přes 90 občanů žije v zemí, které jsou členy obou skupiní. Víme, jak to vypadá s tím, jak působí například islámský stát, jakou spoušť působí na severu Afriky a jaké hrozby máme, se kterými musíme pracovat ze strany Ruska. Tedy opravdu stojí za to tuto spolupráci posilovat, to si všichni uvědomujeme a takto přesně se to odehrává. Máme jednak tedy to společné prohlášení a těch 42 eh, společných eh, opatření. U těch opatření, oč se jedná? Eh, užší spolupráce v eh, kyberobraně, eh, u eh, hybridních hrozbách, společná vojenská cvičení a ehm, tam opravdu dochází k pokroku. Brzy podá v červnu paní Mogheriniova zprávu radě a já zase podám svou zprávu. A po létě Nastane druhé kolo a zamyslíme se, jak lze pokročit, jak to lze ještě dovést na vyšší úroveň. Nejde pouze o to, že uplatňujeme konkrétní opatření. Podařilo se nám změnit i celou tu kulturu, to ovzduší spolupráce. Nyní je spolupráce normou v těch vztazích eu na to nikoli e, už pouhou výjimkou, jako to bývalo dříve. Tedy v úvodu bych rád eh, podal zprávu, že ten pokrok už nabývá nových rysů. V podobném duchu jsem podal zprávu i ministrům obrany, tedy unijním ministrům obrany na Maltě. Tam jsem byl minulý týden a tam jsem jim byl schopen citovat konkrétní příklady spolupráce, například ve středozemní oblasti a přímo v mořském prostoru hm, kolem Marty. E, operace Sea Guardian e, poskytuje hm, spolupráci a přispívá k unijní e, hm, iniciativě Sofia. Čtyři plavidla a tři námořní letadla konkrétně byli schopni podpořit operaci Sofia. Spolupracujeme rovněž v rámci GNC tam máme i v Egejském moři jednotky na to a tam podporujeme dohodu s Tureckem, kde se snažíme zmírnit toky, migrační toky směrem do Turecka. Tedy nejde pouze o podpisy dohod a smluv, jde o konkrétní činy a já s potěšením budu pokračovat takovýchto iniciativách. A jak už jsem se zmínil, budeme mít zasedání hlav státu šéfů vlád 25. května tady v Bruselu. Bude se jednat o poměrně krátké zasedání, přesto bude nesmírně významné. Jde totiž o to, že to bude první zasedání, kde se objeví americký prezident. A zároveň budeme mít mezi přítomnými i nového francouzského prezidenta či prezidentku. Tedy jsem přesvědčen, že právě toto zasedání vyšle zcela jednoznačný signál týkající se transatlantické jednoty a odhodlání a za přítomnosti všech 28 a vlastně už 29 lídrů, protože se už bude poprvé účastnit Černá hora. Černá hora se právě stává 29. členem našeho spojenectví. Eh, všechny parlamenty už do té doby v nejbližších několika týdnech určitě tuto záležitost ratifikují. Mm, o čem se bude hovořit na tomto samitu? o záležitostech, které jsou na výsost relevantní jak pro celou Evropskou unii, tak i pro členy NATO. Totiž jde o sdílení um, a vazbu na ose NATO-USA a o hrozby. Budu se jim věnovat, nebudu se pouštět do všech bodů, které máme v úmyslu dát na program. Pak se samozřejmě můžete ptát, pokud vás konkrétně bude něco zajímat. Chci se podělit hlavně o ty priority, jak je vidím já. Za prvé, boj proti terorismu. Terorismus to je jev, který je skutečnou hrozbou. Sami jsme už zažili v mnoha hlavních městech teroristické útoky a i v USA, jak v zemích, které jsou členy NATO, tak v zemích, které jsou členy EU vidíme, že se jedná o útoky na otevřenou demokratickou společnost. Obrana musí být více kolejní a musíme sáhnout k nejrůznějším opatřením, jak politické povahy, tak diplomatické povahy, ale i hospodářským, vnitrostátním a mezinárodním opatřením. Mnohá tato opatření se týkají civilistů, vlastně ani s konkrétně s naším seskupením NATO a s našimi vojenskými schopnostmi nesouvisejí, ale jiná opatření s tím opravdu souvisejí a potřebujeme mít i zbrojní reakci. Byli jsme toho svědky v Afghánistánu v nedávných letech a nyní bojujeme v mm, Iráku a v Syrii proti Daesh, tedy proti islámskému státu. A tam právě i ty eh, zbrojní prostředky, eh, ty vojenské jednotky sehrávají klíčovou úlohu. Naše vojenská přítomnost v Afganistánu, to je historicky naše největší, nejsilnější mise. Všichni spojenci se jí účastnili, ale zároveň i mnozí spojenci, kteří nejsou členy NATO. Jsou to naši partneři, jsou to země, které podporují uh, naši iniciativu v Afganistánu, to jsou právě mezi jinými země, které jsou členy EU, i když nejsou členy NATO a v Afganistánu nám pomáhají. To je neustálá výzva. Nemůžeme se z Afganistánu stáhnout. Už sice nemáme tam vojenskou bojovou misi, ale chceme pomáhat vnitrostátním ozbrojeným jednotkám afgánským bojovat s terorismem pokud vůbec si můžeme z Afganistánu a z jiných zemí odnést nějaké ponaučení, v určitém smyslu i v Kosovu a v Bosně Hercegovině jsme to viděli, je, že dlouhodobě je mnohem prospěšnější vyškolit místní jednotky, aby si sami zkusili poradit s terorismem, než aby právě NATO vstupovalo do jiných zemí s velkými vojenskými jednotkami. Tedy klíčem k přispění na to, eh, k boji s terorismem je právě mm, proškolování místních vojáků. V nejbližších letech tedy musíme rozhodnout, jak v Afganistánu dále a rovněž jak dále s bojem proti terorismu, včetně i e, podpora koalice proti e, ISILu, proti islámskému státu, například i v Syrii a v Iráku. Na to sice už poskytuje určitou podporu, proškolujeme irácké důstojníky, ale na to má mnohem vyšší potenciál. Může udělat více. Ne ve smyslu um, zapojování se přímo do bojových operací, ale něco, co je náročnější i časově, totiž pomáhat Iráčanům a všem zemím, kterých se to týká, stabilizovat situaci v zemi a samostatně reagovat na teroristické hrozby. Tedy spolupracujeme mnohý, s mnohými zeměmi v tomto regionu, aby se tam situace stabilizovala. A teď další takový klíčový bod, který bude na programu 25. května na našem summitu a který je zároveň potenciálním Mm, takovou oblastí spolupráce s EU, protože i my máme určité nástroje, i vy ne všichni mají vše, ale spojíme-li své síly, tak vše dopadne líp. Tedy další priorita, taková my tomu neříkáme summit. Já se omlouvám, říká řečník, na zasedání to je to spojenectví a sdílení zátěže na transatlantické ose. Jak víte, v Walesu to byl září roku 2014, se na to rozhodlo už zastavit škrty v obraných výdajích a pohnout se směrem k dvouprocentní sazbě HDP do konce tohoto desetiletí. A dobrá zpráva zní, podařilo se nám už otočit směr. Po mnoha léta se eh, výdaje na obrany schopnost snižovaly. V roce 2015 to byl už první rok poté, co jsme se takto zavázali, jsme byli svědky malého zvýšení. Tedy už to nebylo snižování, už to bylo zvyšování eh, v řadách evropských zemí a v Kanadě. Druhý rok, už 2016, tam už to bylo významné zvýšení výdajů 3,8 což v praxi znamená 9 miliard eur, což už je opravdu významné zvýšení. Tedy pohybujeme se správným směrem, cesta ještě je dlouhá Stále ještě máme veliké potřeby a i ty rozdíly jsou velké. Některé země už dosáhly těch 2%, některé země jsou hluboko pod nimi, ale už vše se pohybuje správným směrem, takže doufám, že se toho dočkáme. Sdílení břemene tam to nespočívá pouze o, na výdajích, spočívá to i na schopnostech. Potřebujeme mít schopné vojáky, schopné jednotky, věrohodné um, odrazovací prostředky. A důvodem je ne, abychom snad provokovali konflikt, spíše abychom konfliktům předcházeli. Potřebujeme rovněž přispění k misím a k operacím NATO a tady počítáme s přispěním EU. Tím vším se budeme zabývat na zasedání hlav států v květnu. Část sdílení břemene toho transatlantického je i spolupráce EU a NATO. A proto bych opět rád zdůraznil, že silnější evropská obrana je něco, co já osobně vítám. Silnější evropská obrana prospívá jak Evropské unii, tak Evropě, tak i spojenectví NATO. Samozřejmě za předpokladu, že zcela jistě Evropská unie bude svou aktivitu doplňovat to, čím se zabývá NATO, nikoli s NATO soutěžit, což je mnoha evropským lídrům na slunce jasné, totiž posílení evropské obrany schopnosti v praxi musí znamenat jak více vojenských cvičení, tak eh, větší výdaje na obrany schopnost, tak eh, lepší schopnost reakce, spolupráce, ale nikoli v nějaké zřizování evropské armády či eh, struktur velení, které by tvořily duplicitní struktury ve srovnání s NATEM. A já to vítám. Vidím, jak se naše snahy, naše iniciativy doplňují. Jsem rád, protože jakékoliv soutěživé aspekty by byly bezvýznamné. Přes 90 občanů EU žije v zemi NATO. To bychom soutěžili sami se sebou což by samozřejmě nedávalo smysl. Tedy moje poselství vám spočívá v tom, ne, na to se přizpůsobuje moderním výzvám, hrozbám, nebezpečím, bezpečnostním záležitostem. Vidíme, jak se to odehrává už posledních několik let, ale nyní se to děje i prostřednictvím zvyšování spolupráce s EU. Víme, že v jednotě je síla, v jednotě je lepší schopnost dobře reagovat na mezinárodní výzvy a e, nezávisle na tom, zda se jedná o EU či na to. Je to vždy ku prospěchu věci. Thank you. Děkuji Jensovi Stoltenbergovi za prezentaci. Já teď bych chtěl dát slovo předsedkyni našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu a poté eh, předsedkyni naší delegace pro vztahy z NATO Evě Kajlí. Děkuji, pane předsedo. Vážený generální tajemníku, děkuji za to, že jste dnes přijel Děkuji také za vaše vůli a ochotu s námi neustále komunikovat. Toho si velmi vážíme. Děkujeme vám za vaši přítomnost tady a to jménem všech členů podvýboru pro bezpečnost. A chtěla bych také vyjádřit eh, naše znepokojení nad dnešním teroristickým útokem, ke kterému došlo v Kábulu a který byl namířen proti vojenské misi v Kábulu. A o život přišlo osm afgánských eh, vojáků a zraněna byla celá řada dalších vojáků a civilistů. včetně tří amerických vojáků. Takže naše, vyjadřuji naše soustrast s rodinnými příslušníky těchto obětí. Často se hovoří tady v Evropě o bezpečnosti, ale já si myslím, že bychom se měli připomínat také oblasti Blízkého středního východu a Afghánistánu. To jsou všechno místa, kde je obrovská míra násilí. A nesmíme zapomínat na příspěvek vojenských sil NATO, včetně, včetně civilních misí, které přispívají ke stabilitě a bezpečnosti. A v souvislosti s tím bych eh, vám chtěla položit otázku. Byla bych ráda, kdybyste se mohl více vyjádřit k situaci v Afghánistánu a o tom, jestli si myslíte, že bude potřeba provést změny v mandátu naší mise, aby dokázala tam úspěšně působit. Potom se vás chci také zeptat na vaše plány a úvahy týkající se východě křídla na to. A za třetí, během nedávného meziparlamentního setkání zaměřeného na bezpečnost které se konalo na Maltě. Za účasti poslanců ze členských států a také za účasti delegace Evropského parlamentu v čele panem McAllisterem jsme si mohli vyslechnout projev paní Mogherini o tom, že je potřeba rozšířit naše operace ve Středomoří. tím, že je potřeba se zaměřit na převaděče, na ty, kteří umožňují eh, pře, no, plavbu přes Středomoří uprchlíkům a migrantům. Takže se vás ptat, jak by to mohlo vypadat, eh, jak by vypadala ta zlepšená lepší spolupráce mezi EU a NATO. Děkuji paní Fatigo a teď Iva Kajlí. Děkuji, pane generální tajemníku. Mě dovolte, abych jménem delegace pro vztahy s parlamentním zhromážděním NATO, abych vás tady přivítala. Vážím si váš zájem o pravidelnou výměnu názorů se poslanci Evropského parlamentu k krizím kolem našeho kontinentu, kontinentu. Je samozřejmě důležité, abychom prohloubili parlamentní diplomacii a také, abychom bránili naše hodnoty naší bezpečnostní obrané politice. Vy jste mnohokrát řekl, že EU a NATO čelí velmi složitým výzvám, bezprecedentním, nejenom v našem sousedství, ale globálně. E, řada věcí se děje v našem těsném sousedství, v Libii, na Balkáně, v Syrii. A nové komplexní hrozby se vyskytují také vzhledem k nepředvídatelně ruského chování. K nedávno došlo také k vystupňování retoriky ze strany Turecka, které je pořád naším spojencem. Také brzy dojde k Brexitu, takže přijdeme o našeho britského spojence. Potom jde o to, jak řídit migrační toky a jak čelit terorismu, který nezná hranice. To všechno si bude vyžadovat eh, společnou reakci, budeme muset prohloubit naše partnerství, musíme zajistit kompatibilitu našich eh, eh, sil, vyhnout se duplikacím tam, kde nejsou nezbytné. Musíme také zajistit, aby naše výdaje byly co nejlépe vynoženy. A já bych chtěl v tomto smyslu připomenout našim kolegům, že by v červnu měla být přijata zprávy o implementace prohlášení z Varšavy. Stejně tak eh, se budeme snažit aktivně vyjádřit k nás návrhům NATO, předloženým v Gruzii. Budeme se tedy snažit dále strukturovat a prohlubovat náš vztah. Jak už jste eh, řekl vy sám, spolupráce už je teď pravidlem, nejenom výjimkou. A potom chci zdůraznit roli poslanců této dimenzi, jde o to, jak navýšit naše výdaje na to, aby se to promítlo do praxe. Do praxe. A dále e, mám několik krátkých otázek. Je, ta první se týká kyberobrany, to je věc společného zájmu. I tady neexistují hranice, ten nějakou terorismu. Proto je potřeba zlepšit informovanost a jeden z těch sedmi cílů naší vzájemné spolupráce je integrace prvků obrany proti kybernetickým hroznám, hrozbám. A já se vás zeptat, jestli tady došlo k nějakému pokroku, jestli nám o tom můžete něco říci a jestli se zlepšila ta výměna informací mezi spojenci. A potom se chci zeptat, jestli očekáváte nějaká překvapení 25 května. Tolik eh, tedy mé otázky určitě o zbyt dalších věcích budeme moci diskutovat eh, v Gruzii. Děkuji Aně Fotiga a paní Kylie. Teď nám zbývá přesně hodina času do půl, do půl páté. Máme teď celých 25 žádostí o slova. Takže každý dostane maximálně dvě minuty a Věřte mi nebo ne, ale já na to budu přísně dohlížet. Dvě minuty neznamená dvě minuty a patnáct sekund navíc. A chci také souhlasit s Jencem Stoltenbergem v tom, že se budeme snažit dát slovo co největšímu počtu eh, poslanců v tom daném kole a potom, až pan Stoltenberg řekne, tak to kolo přerušíme. Ty dvě minuty, jak jsem říkal, jsou maximum, nemusíte je vyčerpat celé eh, za e. P pan Gáler má slovo. Děkuji. Děkuji za členy našeho výboru. Já jsem jeden z těch, kdo usilují o doplňující se vojenské složky. A to vzhledem k tomu také, že jeden z členů NATO, Turecko, což není člen EU, má právo veta, podobně jako všichni ostatní členské státy NATO. abychom se tomu vyhnuli, tak eh, bychom měli mít možnost jednat autonomně, pokud to bude potřeba, pokud dojde k nějaké regionální krizi, potřebě intervenovat a Turecko, nebo to v tureckém zájmu, aby musíme mít možnost předejít takovému vetu. Já se chci zeptat, jestli už máte nějakou známku vzhledem k tomu poslednímu vývoji tam, Eh, velmi nešťastnému, jestli to chování Turecka bude mít eh, nějaký dopad eh, na každodenní fungování ústředí. A potom se vás chci zeptat, víme o mnoha důstojnicích turecké armády, kteří požádali o azyl, protože neví, co by se s nimi stalo, kdyby se vrátili domů. Ten azyl samozřejmě nemůže dát na to, ale chci se ptát, jestli víte o členských státech, které jsou ochotny je přijmout a dát jim ochranu, abychom zajistili to, že někdo, kdo pracoval eh, ve strukturách NATO, by byl uvězněn eh, po návratu domů. A poslední otázka. Někdy se hovoří o zdvojování struktur. Když se podíváme na mise například v rohu Afriky, tam eh, působí jak EU, tak NATO. A teď i ve Středomoří, to jsou operace Sofia a operace NATO. Nedávala by smysl předtím, než tam dojde ke schválení, tak aby jeden, aby to dělala jedna nebo druhá organizace, protože si dovedu představit, že by to možná bylo efektivnější, než když to děláme oba. Přesně dvě minuty. A teď Knut Fleckenstein za socialisty. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane generální tajemníku. Já nemám žádnou otázku. Já jsem chtěl také z našeho hlediska vyzdvinout dvě věci. V první řadě sdílení či rozdělování úkolů. Nejde přeci o to, abychom byli sami sobě nějakými konkurenty. Jde o to, abychom splnili dva úkoly jako dobří partneři v rámci NATO. To znamená v první řadě na základě těch nových výzev, kterým čelíme, byli schopni převzít, ujmout se těch nových úkolů, které zde vznikají a poté také zajistit tím, že poskytneme ten řádný příspěvek prostřednictvím toho, že členské státy budou lépe spolupracovat, budou lépe spolupracovat i v oblasti výzkumu a vědy. A co je pro mě opravdu výhradně důležité, je to, co jste říkal o sdílení a z, sdělování zátěže. To znamená, já si myslím, že tady musíme učinit víc, než jsme učinili doposavat. Myslím si, že je velmi důležité to, abychom se opravdu zaměřovali na to, co je třeba dodatečně ještě vykonat. To znamená více výdajů na obranu. To pro mě ještě neznamená podstatě nic, protože nejde o to pouze více peněz, jde o to, abychom efektivně zacházeli s těmi prostředky, které máme eh, k dispozici, protože jinak ta, ta vojenská německá letadla budou k ničemu. To znamená, to všechno stojí samozřejmě peníze a proto chci vyzdvihnout téma efektivity. A samozřejmě i do určité míry více finančních prostředků, které budou nutné. Co se týče sdílení zátěže, tak k tomu musíme také připočítat i to, co vykonáváme v oblasti civilní, to znamená humanitární pomoc, rozvojová pomoc a tak dále. To znamená 2%. Pro mě to ještě není žádné měřítko, to znamená, že nejde o ty prostředky jako takové, ale o plnění úkolu. A za EKR pan Tanok, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, já jsem velmi rád, že jste hovořil o těch takzvaných třech D, to znamená o věcech, které už v tuto chvíli nemusíme řešit, protože vidíme, že ta spolupráce probíhá dobře, to znamená, že bojujeme proti ISISu, e, postavili jsme se také Rusku, Černá hora se brzy stane součástí e, na to a jsem také rád, že e, ani americký prezident už nevnímá na to jako něco zastaralého, ale je třeba se opravdu podívat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 to, na ty výzvy, které v tuto, kterým v tuto chvíli čelíme. Já jsem opravdu velmi rád, že moje země, eh, Řecko a Estonsko, už překročili tu hranici 2% HDP a doufám, že i ostatní se k tomu připojí. Co se týče Brexitu, tak tady Spojené království i nadále eh, bude jedním z hlavních eh, členů NATO. A já doufám, že Spojené království se opravdu přetaví v ten norský model, který považuji za velmi dobré dobrý. To znamená, že ty otázky týkající se společné obrany a bezpečnostní politiky budou i nadále velmi důležité. Já jsem dokonce napsal i eh, dokument, v rámci něhož eh, schvaluji nebo vyzdvihuji důležitost v podstatě toho, aby Spojené království se drželo švédského modelu. To znamená, aby se opravdu zaměřilo na článek 5, ve kterém v podstatě se všichni zavazují k, k tomu, že budou bránit své partnery. To znamená, eh, já bych byl rád, aby Spojené eh, království opravdu by eh, zveřejnilo prohlášení, v rámci něhož se zaváže plně článek 42.7 a také článek 222 smlouvy, tak, aby opravdu i nadále bychom zůstali velmi dobrými partnery. Děkuji, Charlesy a paní Waltman za liberály a ALDEM. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, já budu hovořit nizozemsky, pokud mi dovolíte a já samozřejmě vyčkám, než si všichni nasadíte sluchátku. Děkuji, děkuji, děkuji pane generální tajemníku za všechno vaše vysvětlení. Já jsem opravdu velmi ráda, že v tuto chvíli můžeme hovořit o velmi dobré spolupráci mezi NATem a EU. V tuto chvíli je to už opravdu každodenní praxí, není to výjimkou, tak tomu bylo v minulosti, což mě velmi těší a je to něco, co nás opravdu tady v Evropském parlamentu velmi těší. Ale o co chci říct je zaprvé, nový americký prezident prezident, když byl zvolen, tak vlastně vyvolal v nás určitý stav eh, šoku prostřednictvím svých prohlášení, eh, kdy tedy eh, říkal, že už nemůžeme moc počítat se na to a že je třeba, abychom se začali spoléhat na své vlastní prostředky, což v tuto chvíli už jaksi není eh, skutečností, ale i přesto bych eh, ráda věděla, co vy si myslíte o těchto prohlášení pana eh, Donalda Trumpa. A za druhé, už to bylo zde zmíněno mnohokrát. Samozřejmě v tuto chvíli my jsme stále sousední zemí, eh, v podstatě sousedním teritoriem Ruska. A proto já bych chtěla vědět, jak bude vypadat eh, budoucí strategie NATO vůči eh, Rusko. A za třetí, otázka týkající se Turecka. Včera výbor pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu v podstatě vydal své, svou novou zprávu týkající se situace Turecka a v podstatě hovořil eh, v tomto dokumentu o tom, že v tuto chvíli nemůžeme hovořit o přistoupení Turecka k EU, ale jak se v podstatě staví na to k té současné eh, situaci eh, v Turecku. V každém případě bezpečnost musí být hlavní prioritou a na to samozřejmě hraje klíčovou roli v boji proti proti terorismu a proto já se ptám, jakým způsobem nebo zdali vůbec, jak si můžeme my s NATem počítat jako s hlavním spojencem v boji proti terorismu. Paní Luizing za GUE NGL, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Moje první otázka se týká hlavního eh, sídla EU, to znamená eh, vojenské plánování, schopnosti vedení vojenských misí, protože tady hovoříme v podstatě o výkonných eh, pravomocích, které v podstatě v tuto chvíli nejsou součástí plánu. Eh, v minulosti mnoho členů eh, NATO byli proti takovému hlavnímu sídlu, ale teď v tuto chvíli už tomu tak není, nebo nevypadá to tak a já se ptám, jakým způsobem tedy e, vypadá e, vaše podpora tomuto plánu, nebo jakým způsobem vlastně toto hlavní e, sídlo bude se také zabývat nebo rozšíří své pole působnosti i na tuto výkonnou větev. A co se týče těch společných konkrétních projektů, v tuto chvíli hovoříme o 42 naplánovaných projektech. Vy jste to také zmiňoval. A můžu dále hovořit výborně. V tuto eh, chvíli hovoříme celkově o 42 oblasti eh, společných projektech mezi EU a NATO. Eh, mnoho z těchto projektů se týkají středozemí. Vy jste hovořil o Sofii jako eh, příkladu. To jsou projekty, které už známe a já se proto ptám. Existuje v tuto chvíli ještě nějaké další strategické plánování, to znamená, kde budou probíhat společné námořní projekty? nebo na jaké regiony se budeme soustředit. Dále se ptám, do jaké míry společná spolupráce mezi EU a NATO počítá se spoluprací neutrálních zemí, jako například eh, v Irsku se také hovoří o tématu neutrality těchto eh, států a jakým způsobem to vlastně bude eh, možné, chceme-li tuto integritu i nadále prohlubovat. Pan Valero za zelené. Děkuji, děkuji, pane předsedo, budu hovořit švédsky. Já mám dvě otázky. První otázka má co dočinění s otázkou migrace, a to právě v oblasti středomoří, středomoří protože E, vy nemůžete migraci zabránit vojenskými prostředky, to je jednoduše nemožné. A proto já se ptám, zdali tady budeme tady něco konat, budeme něco činit, nějakým způsobem jednat, protože my e, zachraňujeme lidi ve středozemí. To je právě to, co děláme, což asi není hlavním úkolem NATO. to. A dále ještě co se týče toho cílu 2%. Švédsko není součástí na to znamená, že my tento cíl nemusíme plnit. Ale já se ptám, co vlastně eh, prostřednictvím těchto 2%, eh, čeho tím dosáhneme. A proto si, musí, si myslím, se musíme zajistit opravdu, zamyslet tedy nad tím, co, co s těmi penězmi, jakým způsobem s nimi budeme zacházet. V každém případě to ale nebude možné, nebo nedosáhneme ničeho, pokud nebudeme mít dostatečný personál, který v tuto chvíli chybí. To znamená, já se ptám, co, co s tím. A Samozřejmě víme, že v tuto chvíli těch projektů je velmi mnoho a některé z nich opravdu mohou dokonce uspořit peníze v oblasti uh, Eh, společné evropské bezpečnostní a obrané politiky. To znamená, že nejde v podstatě pouze o, nějak, o nutnou eskalaci. To znamená, že nejde pouze opravdu o to množství těch dvou procent. musíme se dívat na kvalitu. Kvalita je zcela zásadní. To znamená ne kvantita, ale kvalita. Děkuji. Nikdo za FDD se nepožádal o slova. <laughs> ne, ne, pane Šafry, vy, vy jste opět změnil stranu, nemýlím se. Takže NF a pan Borgesio bude hovořit jako první za NF. Já jsem právě se dozvěděl, že tady máme určitý problém s italskou kabinou. Vy můžete hovořit italsky, to znamená, že můžete hovořit, ale nemůžete bohužel poslouchat tlumočení do italštiny. Máte dvě minuty v tuto chvíli, prosím. Děkuji. Pane generální tajemníku, vy jste podtrhl, že OTA, eh, NATO má prioritní, jako jeden z prioritních úkolů zabránit eh, toku migrantů a bojovat proti terorismu. A já doufám, že tento boj bude prováděn nejlepšími možnými prostředky. A v tomto smyslu se vás zeptat, vzhledem k tomu, že určitě znáte velmi dobře Středomoří jako my, my víme, že to je jakási dálnice pro převaděče nelegálních migrantů. V posledních týdnech eh, tady dochází k tomu, eh, že italské justiční orgány, neříkám, že všechny, ale některé, Eh, zjistili, že některé, neříkám, že všechny, ale některé nevládní organizace mají určité finanční, velmi nepřehledné finanční příjmy, eh, například v daňových rájích a ty se přímo domluvají s převaděči na trasách, eh, po kterých se budou plavit migranti. A je tady podezření, že tady existují vazby na terorismy, že by tímto způsobem se mohli do Evropy infiltrovat teroristé. Já se zeptat, jestli o tom něco víte. Víme, že eh, většina těch lodí vyplouvá z Libie, která je pod kontrolou eh, džeristických milicí. Mě by zajímalo, jak by na to mohlo se postavit eh, této eh, realitě, na kterou, jak opakuji, upozorňoval už eh, italský prokurátor, tedy nezávislý prokurátor z Katány na Sicílii. Okay, thank you. Děkuji, děkuji panu Borkeziovi. Máme tady trošku i italštiny a pan Epitius, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, vy jste říkal, že na to potřebuje a chce silnou vojenskou Evropskou unii. Pouze Řecko a Kypr za členské státy Evropské unie jsou těmi státy, které v podstatě čelí přímo bezprostředně čelí turecké hrozbě. E, pan Erdogan zrovna včera hrozil Kypru a Řecku, že pokud mezinárodní firmy budou chtít v jeho území nebo v blízkosti jeho území těžit ropu, tak to vyvolá válku. A já si myslím, že by bylo opravdu povinné, aby podstatě všichni, všichni byli zavázáni k tomu zajistit svou obranu schopnost. Protože já se ptám, kdo je, kdo je tím hlavním silným nepřítelem, který ohrožuje v tuto chvíli Evropskou unii. Ale v tuto chvíli ta vojensk, to vojenské vedení NATO, jakým, jakými operacemi se zabývá, proti jakému nepříteli a co se týče těch takzvaných contingency plans, to znamená ty scénáře, na kterých eh, pracujete, na jakého nepřítele se připravujete, proti komu se budeme bránit, na koho se máme připravit? Děkuji. Dobrá, takže jednalo se o první kolo a pane generální tajemníku je na vás, kolik času vám zabere odpověď, to pak podle toho přizpůsobíme počet kolegů ve druhém kole. Je to na vás. Děkuji vám. Děkuji za všechny otázky. Pokusím se mm, odpovědět alespoň na ty zásadní záležitosti. Možná se mně nepodaří odpovědět na vše, protože potřebujeme čas i na druhé kolo. Děkuji ano a děkuji i za projevy soustrasti vůči těm, kteří přišli o život, případně o své nejbližší rodinné příslušníky dnes dopoledne v Kabulu. Ta skutečnost eh, nám eh, znázorňuje, jak je ta situace v Afganistánu obtížná a zároveň jak jsou naše jednotky tam potřebné, ne z pohledu nějakých bojových operací, ale aby opravdu um, byly po ruce těm, kteří se tím mají zabývat, aby je pomáhali školit a pomáhat jim. Zatím nemáme žádné návrhy změnit eh, tento mandát, tedy pouhá pomoc, asistence, nikoli v bojové zapojení, ale eh, později koncem tohoto roku, eh, v květnu, v červnu to ještě přehodnotíme. Dále jste se tázali na boji s migračními toky. A tady odpovídám více tazatelům najednou. Migrace. Migrační toky, ty si žádají redakci, reakci ze strany členských států a rovněž i různých jiných mezinárodních organizací, například Vysoký komisář pro uprchlíky OSN, unijní mise. Já tedy nemohu odpovídat jménem jiných, ostatních. Mohu k tomu pouze dodat, jak může na to přispět pomocnou rukou těm, kteří se tím zabývají a pomáhat v tom, jak ukočírovat tedy migrační krizi. Jedná se v skutku o humanitární tragédii. Už tisíce přišly o život. Zároveň to odráží i realitu v těch zdrojových zemích, jak obtížně se tam žije na to se snaží zabývat mm, těmi příčinami, proto se snaží stabilizovat situaci v Afganistánu a bojovat s terorismem v Iráku. Spolupracuje i s Tuniskem a s Jordánem, tak, aby region byl stabilnější. Aby tedy lidé měli méně důvodů migrovat, stávat se uprchlíky. Pokud se nám podaří vytvořit v těchto zemích stabilní mírové prostředí, bude méně eh, obyvatel těchto zemí prchat před násilím, ale zároveň stabilita a mír jsou i vstupními podmínkami pro hospodářský rozvoj. Tedy někteří, kteří neprchají před válkou, ale před chudobou, by měli těžit i z ekonomického vzestupu těchto zemí, což rovněž vede k migraci. Tedy já nemohu zde prohlásit, že na to je odpovědí. Na to je pouhou částí reakce odpovědi na problém migrace a v součinnosti s ostatními se snažíme svou úlohu sehrát. Paní Kauli, Kaili, tady v úvodu řeknu, že si cením, jakou úlohu sehráváte v tom parlamentním shromáždění NATO. Já sám jsem mnoha léta byl poslancem od roku 91. Jsme zasedal v parlamentu a uvědomuji si, jak je zásadní úloha poslanců. Rozhodují o politice, rozhodují o rozpočtu i o nasměrování určitého úmyslu, obrany schopnosti, obrané politiky, o prostředcích. Tedy to parlamentní zhromaždění pro vztahy s NATO je důležitým pojítkem v té oblasti a já vám chci poděkovat za vaši aktivitu. Hybridní aktivity. Tady spolupracujeme s EU a budeme mít i cvičení, které budou e, ve vztahu k tomu, i e, kyberhrozby budeme rozpracovávat, které e, k tomu budou mít vztah i e, šíření osvěty a mm, znalosti. Zda jsem překvapen, zda čekám nějaká překvapení toho 25. května, ale problém je, že překvapení je samotnou svou podstatou něco nečekaného. Doufám ale, že k tomu nedojde, že si to naplánujeme dostatečně spolehlivě, ale člověk samozřejmě nikdy neví. Pan Gáler. Spolupráce NATO-EU a význam autonomních iniciativ v rámci NATO. Ono samozřejmě, že obě se skupiny by měly mít určitou autonomii. To jsou zcela nezávislé organizace, které si mohou sami rozhodovat, jak s čím naloží, ale zároveň jsou propojené, spojuje například sousedství, spojuje velký počet členů a přestože ne všichni členové jednoho skupení jsou členy druhého, mnohé je spojuje. Já například jsem NOR, tedy nejsem členem EU, ale spolupracuji s vámi. Naopak Švédsko a Finsko nejsou členy NATO, ale jsou partnery NATO, stejně jako Rakousko například a Malta. Tedy jsme taková rozvětvená rodina. Úzce propojená. Musíme respektovat svou autonomii, rozdíly mezi těmi dvěmi organizacemi, ale zároveň s vědomím toho, jak hluboce jsme propojeni. A navíc, a tady se to týká vlastně i těch dalších otázek, bych k tomu dodal, že samozřejmě Evropská unie toho dokáže hodně zvládnout, protože navíc má i jiné nástroje, které na to postrádá, ehm, hospodářské, diplomatické. Na druhé straně, když jde o kolektivní obranu, tak eh, spojenci evropští spojenci v rámci NATO, kteří jsou zároveň členy NATO, tam se nedá čekat, že by jejich povinnosti převzala Evropská unie a ono to i EU uznává, že unijní spolupráce v otázkách obrany schopnosti nebude žádným způsobem nahrazovat úkoly, které plní spojenci v rámci NATO. Příklad. Spojené království, které opouští EU, tam máme 80 investic, tím pádem se stane neunijními. Tři ze čtyř raporů, které máme a které rozměstňujeme, například v eh, Baltí, budou neevropské Kanada, USA a Spojené království. Můžeme mít různé názory o těch spojencích, ale je jasné, že z pohledu bezpečnosti Evropy je Turecko klíčové na tom jižním kraji a um, Balkán je důležitý pro bezpečnost celé Evropy a na západě to je Spojené království, které už nebude v EU a pak máme Kanadu a USA a na severu tam máme skvělé země jako Norsko a Island. Takže i když jsme evropskou zemí, nemusíme být v EU, ale záleží na nás. Jsme tedy autonomní organizace, musíme se respektovat i to, čím se lišíme, ale kolektivní obrana a spojenectví v rámci NATO, to je naše klíčová odpovědnost. Trochu jsem to rozvedl, ale myslím si, že jsem tím zvládl odpovědět na více otázek. Pan Fleckenstein a partneři v rámci NATO a pak ještě sdílení té zátěže a efektivita. I to byl motiv, který se zde objevil vícekrát, nikoli pouze u vás. Otázka efektivního hospodaření, účinného konání. Je třeba lépe hospodařit s tím, co máme, ale není to buď více nebo lépe. Ono my potřebujeme více zdrojů a navíc s nimi musíme umět lépe hospodařit. Obojí je třeba, já chápu, proč víc, mnoho politiků by rádo věnovalo více prostředků infrastruktuře, zdravotnictví, školství, nikoli obrany schopnosti. Já, když jsem byl premiérem Norska, tak jsem sám snížil výdaje na obranu. To bylo po konci studené války. A tehdy všichni evropští spojenci snižovali výdaje na obranu. A ono tehdy se to zdálo pochopitelné, protože jsme si myslí, že už to nebezpečí není, ale nyní napětí stoupá a proto je třeba otočit směr a proto i Norsko nyní musí zvyšovat výdaje na obranu. Ono je fajn snižovat výdaje na obranu, když eh, nemáme tolik napětí kolem sebe, ale pokud se situace změní, tak musíme změnit i hospodaření a eh, strukturu výdajů. A pak eh, otázka týkající se Brexitu a modelu spolupráce do budoucna. Norský model. Nevím, co k němu přesně říci, protože upřímně řečeno, já jsem bojoval pro vstup Norska do EU. To bylo ještě v roce 1994, kdy v Norsku probíhalo referendum a jak víte, Norsko je jediná země na světě, která už vyjednala přístupovou smlouvu s EU a to dvakrát. Nejdříve v roce 72 a pak v roce 94 a pak ji odmítla v referendu a rovněž nikoli pouze jednou, ale dvakrát. Já nejsem pro norský model. Já jsem proti němu bojoval. Já jsem byl pro členství v EU, ale bohužel jsem neuspěl. Teď eh, bohužel jsem se vynasnažil, abych byl Evropě na blízku a nejlepší, co se mi povedlo, je, že jsem šéfem NATO ale otázka zní, jak budeme modelovat eh, vztahy mezi Spojeným královstvím a EU. No tak norský model je určitým modelem spolupráce, který je možné zohlednit. Pak zde máme otázku Waldmans týkající se Trumpa a amerických voleb. No, tam eh, pan prezident Trump velice důsledně vysílal signál totiž, že USA se cítí bázáno jak transatlantickými vazbami, tak i členstvím v NATO. Mm, to bylo po zvolení v lednu, po inauguraci, po složení přísahy a rovněž i před dvěmi týdny, kdy jsem s ní hovořil v Bílém domě. Tady se, myslím, všichni uvědomují, že NATO je spojené s tím 28 demokratických zřízení, kde lidé nejrůznějších politických zřízení jsou schopni se semknout a neustále znovu dokazovat, že přes to, co nás politicky rozděluje, jsme schopni se semknout a chránit se vzájemně a uznat, že v jednotě je síla a že e, jinak e, se to nemůže podařit. Ono na to je jak v zájmu Evropy, tak v zájmu USA, protože i e, konec studené války nám dokázal, že prospívá stabilitě jak USA, tak Kanady nikoli pouze Evropy. Jedinkrát, když byl spuštěn článek 5, tak to bylo po útoku na USA. Evropští vojáci e, bojovali bok po boku amerických vojáků v Afganistánu, mnohé, mnozí za to položili život, položili život za eh, Spojené státy. Tedy my jako Evropané musíme připomínat, že na to je něco, na čem záleží mnoha evropským spojencům, ale i pro USA má nezaměnitelnou úlohu. Pak Rusko. Pouze stručně. U Ruska jde o propojení obrany a dialogu. Ehm, snažíme se eh, na východě rozmístěvat jednotky nikoli, abychom snad provokovali konflikt, abychom mu předcházeli. A já neustále opakuji, že mým úkolem jako politika je zdůrazňovat, že ono to není v protikladu. Síla a dialog. Pokud jsme silní, předvídatelní, pokud máme eh, podporu svých spojenců, tak můžeme hovořit s Ruskem z té správné pozice. My máme obrovskou jak, námoř, jak mořskou, tak eh, pozemní hranici s Ruskem a přitom máme pragmatický pracovní vztah s Ruskem. Nikoli přes to, že je eh, Norsko členem NATO, ale právě z toho důvodu, že jsme členem NATO. Tedy ono se to nevylučuje, s Ruskem musíme vést politický dialog, Rusko se nám mm, nestratí, nezmizí, je třeba zlepšovat vztahy s Ruskem a já proto jsem pro reaktivaci politického dialogu na to Rusko, protože se musí stát konstruktivnější ten vztah. Ještě k Turecku pár slov. Turecko je důležitým spojencem, nikoli pouze z důvodu zeměpisných, má společné hranice s Irákem, Syrií, s Ruskem na Černém moři a že je klíčem k nakládání s migranty s tím, kolik migrantů přicestuje do Evropy. Eh, Turecko bylo terčem několika útoků, rovněž brutální, eh, brutální eh, převrat loni a nějakým způsobem na to reagovalo. No a asi se to musí týkat všech spojenců, aby se drželi um, základních hodnot demokracie, právní stát a svobody jednotlivce. To jsem probíral se všemi lídry, včetně tureckých eh, v prosinci v Ankaře. Na nich záleží, jak v našich spojeneckých zemích, tak i mě a NATO. Je pravda, že někteří naši spojenci, turečtí důstojníci, se na nás obrátili se žádostí o azyl. Ale to už rozhoduje ta, která země. Země, která je členem NATO, ta musí sama rozhodovat o tom, zda někomu azyl udělí. Tam to nepřísluší eh, našemu spojenectví na to, aby o tom rozhodovalo. A pak to velitelství, to středisko pro plánování, zda vznikne nebo ne a jaký bude mít mandát. Není na mě, abych komentoval, jak to má vypadat, jakou to má mít podobu. Spíš si myslím, že je důležité, aby tam nedocházelo k duplikaci štábu, hlavního štábu NATO jde o spíš novou doplňující úlohu. A pak otázka, zda budeme schopni eh, respektovat eh, neutralitu zemí či nečleny. Ano, rozhodně. Jednou ze silných stránek eh, organizace NATO je, že je schopna velice kvalitně spolupracovat s neutrálními zeměmi, například Švédsko a Finsko. To jsou velice hodnotní partneři, stejně jako Rakousko. Účastní se například vojenských cvičení, uh, Um, přispívají eh, silami rychlé reakce, například v Kosovu a v Afganistánu. I tam vysílá své členy, takže ano, tady máme mnoho příkladů. I na Maltě bychom je našli, tedy naši partneři, i když jsou neutrální, jsou s námi eh, ochotní spolupracovat my s nimi. Uh, you asked me, Sweden. You asked me about, uh... Potom jste se mě ptali na migraci a vojenské prostředky, ale samozřejmě první reakce eh, znamená, že můžeme pomoci vyřešit tu krizi vojenskými prostředky v Egejském moři například, kde se snažíme eh, implementovat tu dohodu podepsanou mezi Evropskou unii a Tureckem a kde došlo k výraznému snížení Eh, to počtu těch, kteří se snaží překročit eh, Egejské moře. A podobně to děláme i eh, v rámci operace Sofia. Ta 2% s vámi souhlasím v tom, že se musíme zaměřovat hlavně na výsledky spíše než ty, ty náklady, ale samozřejmě, že to, ty výdaje musí být lépe využívány. Nejde jenom o 2%. Pan Borgesio My se snažíme řešit celou tu problematiku týkající se migrantů a to komplexně. Na to potřebujeme celou řadu nástrojů, ne všechny jsou vojenské. Jsou to i prostředky mimo, na to, ale na to pomáhá. A to jako někdy v minulosti ve Středomoří, v Egejském moři, ale stejně tak e, si vyměňujeme zpravodajské informace. Což je součást naší reakce na teroristické hrozby. A více o tom budeme diskutovat 25. května. A potom uh, ta řecká otázka týkající se vztahu mezi Řeckem a Tureckem. Řecko a Turecko jsou naši dva spojenci v NATO. My si obou vážíme, dobře se doplňují a ukazují také že dokáží spolupracovat a řešit konkrétní problémy, jako je například eh, operace v Egejské moři. Jeden eh, z těch důvodů, proč jsme tak úspěšní v Egejské moři, je to, že Řecko a Turecko jako spojenci v NATO spolu dokáží v rámci NATO spolupracovat. Asi stručnější už být nemůžu. A doufám, že jsem odpověděl aspoň na část vašich otázek. Děkuji panu Soudmervek za první kolo. Teď bych navrhoval, abychom si vyhradil 11 minut na další kolo. Já se pokusím dát slova co největšímu počtu a potom budeme mít závěrečné kolo debaty. A zase za jednotlivé skupiny Arnaud Dajon za EPP. Dvě minuty maximum. E, mně stačí jedna minuta, pane předsedo, pane generální tajemníku. Nestabilita v okolí, eh, demonstruje potřebu na to, v tom, jak odstrašovat, jak eh, je potřeba zajistit kolektivní eh, bezpečnost. To je jádro vlastně aktivity této organizace. Vzhledem k těm výzvám, které se vyskytují na jich od nás, což je regionální nestabilita, zhroucené státy, terorismus. Tady by mě asi více zajímalo, jaká by mohla být role NATO které jsou státy, se kterými e, předpokládáte, že uzavřete partnerství boj proti terorismu. Někdy e, v tomto zhromaždění e, jsem považován za trošku militantního poslance, ale já si myslím, že role vojska tady může být víceméně jenom marginální, protože tady jde spíše o spolupráci justice, policie, spravodajských složek, takže když se mluví o boji proti terorismu, tak já samozřejmě s tím souhlasím v zásadě, ale ptám se na to, jak konkrétně by ta eh, politika boje proti terorismu mala vypadat eh, ze strany NATO. Děkuji, pane Arno a pan Bostenáru za SAD. Děkuji, pane eh, předsedo, pane generální tajemníku. Já bych na úvod chtěl říct, jak zásadní je příspěvek NATO pro bezpečnost a stabilitu našeho regionu, což je východní a jižní Evropa. Bez toho bychom se neobešli. Eh, na to eh, výborným způsobem brání naše zájmy a všechny naše členské státy v tomto regionu se snaží dosáhnout toho, těch dvouprocentních výdajů na obranu. A budou to dělat i nadále. A teď mám dvě krátké otázky týkající se mého regionu. Já jsem z Rumunska. Chci se zeptat, co si myslíte o bezpečnosti v oblasti Černého moře a jaký dopad to může mít na spolupráci mezi EU a NATO. A potom mám další otázku, a sice jak vážné je riziko, že by Rusko mohlo zabránit přístupu do východního středomoří nebo do Černého moře. Děkuji. Zajkár David Kamel. Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Někteří teď usilují o to, aby vznikla jednotná evropská armáda. Předseda komise Juncker o tom mluvil ve své projevu o, zprávu Unie, o stavu Unie loni. Ale to je přece hrozba pro NATO. Vzhledem k tomu, že hlavní členové jako Německo mají výdaje menší než 2%. Já vím, že pan McAllister určitě to napraví, ale myslím, že tady existuje riziko, že by došlo k převedení zdrojů, k duplikaci, jak zmatku, což by podkopalo naše kolektivní bezpečnost. A také e, jde o riziko, že by Kanada a Spojené státy se nás mohly odklonit, protože e, Spojené státy vlastně vynakládají 70% těch operativních e, výdajů celé aliance. Já si myslím, že bychom se měli stavět proti budování jednotné evropské army, armády. Přece nejde o to, jak někam neustále přesouvat stejné vojáky a označovat je pod jiným jménem. Děkuji za zelené Rebecca Harms. Děkuji. Já jsem nedávno naštívila Ruklu, tam eh, jsou vojáci NATO v Litvě, tam jsme diskutovali o eh, situaci v východní Evropě. A upřímně řečeno, ráda bych lépe pochopila, v čem spočívají ty naše problémy s vybavením, s počtem vojáků, s jejich eh, schopnostmi a jak jsou schopni čelit eh, tomu vývoji eh, z, v Rusku a k masivním investic do ruské armády. Můžete být trošku přesnější v tom, v čem ty potřeby přesně spočívají, do čeho bychom měli více investovat. A myslím, že i vojáci, a to vám můžu potvrdit, i ty vojáky by to velmi zajímalo. Eh, děkuji za ENF, pan Schaffhauser. Já musím konstatovat, pane generální tajemníku, že eh, váš pohled na Francii, nebo váš výhled na to, co se bude ve Francii, je velmi příznivý. Před Eh, dalším summitem v víte, že někteří usilujeme o vystoupení z NATO. Je možné, že i eh, vítězná strana ve Francii to usiluje, o to usiluje. My si myslíme, že eh, NATO je destabilizační síla, nepřispívá ke stabilitě, jak se to ukázalo už v předchozích konfliktech, nechci tady připomínat Irák a všechno, co se teď eh, tam odehrává. Ale chtěl bych také zdůraznit, že pokud by došlo k nějakému konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem, tak by to bitevní pole bylo v Evropě, protože eh, rozhodně by se neodehrávalo na území Ruska ani na území Spojených eh, států vzhledem k možnostem jejich obrany. Takže v podstatě, co my bychom chtěli, je to, aby Francie vystupovala jako velmoc multipolárním prostředí. Chceme, aby Rusko bylo partnerem. Síla Ruska je, nebo HDP Ruska je polovina toho francouzského a přitom má obrovské eh, vojenské kapacity. V tom tedy spočívá naše agenda. To by vedlo k kompletní přeměn to. o to usiloval i Charles de Gaulle, který vždycky chtěl být pouze partnerem Na to i my budeme partnerem eh, v budoucnosti, ale to si bude vyžadovat naprostou transformaci vaší organizace. Děkuji vám za pozornost. Merci. Děkuji. Děkuji nám ještě čtyři minuty, takže to rozdělíme mezi členy EPP a SAD. Nejprve dáme paní Manesku. Thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Secretary General, for coming. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální tajemníku, za to, že jste za námi přišel. My jsme po dlouhé době zaznamenali pozitivní signály z oblasti vynakládání nákladů na to. Eh, Rumunsko v podstatě patří do toho malého klubu členských států, kteří dosáhli hranice 2%. Jsou tady státy, ale které se opravdu snaží dosáhnout této hranice a díky tomu budeme mít eh, také dostatek prostředků na to, abychom se mohli postavit těm novým výzvám, to znamená kyberútoky a hybridní útoky. A já se ptám, zdali jste se zamýšleli, nad tím, že právě větší část těch prostředků bude zaměřená právě na tyto nové výzvy, protože víme samozřejmě, že velké množství peněz je doposavat stále investováno hlavně do těch tradičních eh, kapacit. To znamená, potřebujeme také nové centrum excelence, které máme v Helsinkách, které se právě zabývá těmito výzvami, ale je Eh, mu alokováno opravdu jen velmi málo peněz. A proto já se ptám eh, na toto a poté, jaké konkrétní strategie by měly tvořit tedy naše společné zájmy a tu jaksi spolupráci mezi EU a NATO, protože v tuto chvíli vidíme, k čemu dochází v Turecku. To znamená, že Turecko se stále více a více oddaluje od těch našich základních hodnot, ale my samozřejmě nechceme, aby se Turecko jaksi stáhlo, aby se Eh, vzdalo svého členského eh, statusu eh, na to, protože my samozřejmě víme, že Černé moře je v podstatě ruským jezerem, že tady hovoříme už do rozšiřování se až k Bosporu a na střední a dálný východ. Paní Gomeš za SAD, prosím, máte slovo. Pane generální tajemníku, já se ptám, jaký smysl spočívá v námořních misích EU na to v Libii, pokud se nikdo nezabývá a nikdy nezabýval otázkou reformy odvětví bezpečnosti, protože toto byly samozřejmě a jsou i stále prioritou. Když eh, premiér eh, Libie v podstatě jak si vyzýval Evropskou unii k tomu, aby se, tímto aby se toto otázkou zabývala. A co se týče Turecka, já sama jsem z Portugalska. E, my sami jsme měli diktátorský e, režim. Jen si vzpomeňte na studenou válku a vám to vůbec nevadí, že vlastně z Turecka se v tuto chvíli stává e, diktatura? Pan Štětina, prosím. To one a prosím, hovořte jednu minutu, protože pokud budete hovořit jednu minutu, tak budou moci hovořit všichni. Předsedající, vážený pane generální tajemníku, vy jste před chvílí říkal, že vítáte větší autonomii evropské obrany. To rád slyším. Ještě před dvěma lety jsme zde u nás cítili jakousi žárlivost ze strany NATO a jako by se nyní rozplývala. A já se teď ptám, jaká bude dělba rolí při obraně Evropy, a to mám na mysli zejména ruskou hrozbu. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, děkuji, pane Weigle. Prosím, máte slovo. Pane generální tajemníku, já jsem nedávno podpořil vytvoření nové vlády a také podpoření základních demokratických hodnot v Makedonii. A to, co vy jste tehdy v Eskopě řekl, mělo velmi pozitivní odezvu a proto já se ptám, je v tuto chvíli něco, co můžete vy vykonat, udělat proto, aby se z Makedonie stal člen NATO, protože ono je to opravdu v tuto chvíli absurdní, aby kvůli jménu je jeden stát, který čelí mnohým problémům, stát, který je základním eh, kamenem bezpečnosti regionu, se nemohl stát členem NATO jenom kvůli svému jménu? Děkuji, děkuji pan Kelam. Děkuji. Děkuji. Mám dvě otázky. Co se týče společného prohlášení z minulého prosince, které se týká právě strategické eh, komunikace a vytvoření Centra excelence a naší společné strategie, tak chci se zeptat, co se odehrálo od té doby, co konkrétně se stalo. A dále, dochází ke sdílení expertízy, dochá, je, existuje nějaká strukturovaná platforma pro výměnu zkušeností. Dále, některé členské státy vytváří nové kapacity pro boj s kyber, uh, pro, pro, pro boj s kyberzločinem. Eh, na to má své obrané mechanismy a obranou strategii a ptám se, zdali také eh, v rámci Eh, na to se hovoří o nějakých možných ofenzivních eh, kyberkapacitách, protože tady hovoříme opravdu také o možnosti vytvoření jaksi větve, která se bude zabývat právě kybernetickými útoky vedle tedy eh, pozemních jednotek, leteckých jednotek a tak dále. Pan Savko, prosím. Paní Savko, děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Já se chci ještě jednou stejně jako moji kolegové zeptat na Turecko a jeho roli na západním Balkánu. Co byste udělali ve chvíli, kdyby Bosna a Hercegovina, protože samozřejmě na to hrálo důležitou roli při ukončení války, ale v tuto chvíli ti aktéři se změnili, ta situace je jiná a já se ptám, jak vy byste se postavili nebo jak byste reagovali na ten nedemokratický vývoj eh, v, těch, v této oblasti, protože v tuto chvíli ten příklad nebo ten signál, který je vysílán, není jaksi správný. E, NATO a evropské jednotky stále hrají velmi důležitou morální úlohu a také e, tyto jednotky jsou velmi důležité při udržování míru. To znamená, já chci vědět, co vy uděláte, jakým způsobem se tomuto nedemokratickému vývoji postavíte. Pan Kukan a ještě dva další řečníci, poslední. Děkuji. Děkuji, pane předsedu. vítám vás, pane eh, generální tajemníku. Dále. Na co se chci zeptat? Po samitu a po změně eh, americké vlády se chci zeptat, jakým způsobem tedy bude vypadat ta naše eh, spolupráce a jakým způsobem Eh, chceme tuto spolupráci prohloubit a jakým výzvám budeme muset čelit. Eh, dále k vám gratuluji za to, že se Černá hora stala součástí NATO a dále. Jakým způsobem se postavíme té situaci na západním Balkánu, protože je jasné, že ten vývoj, kterému v tuto chvíli eh, čelíme nebo jeho jsme svědkem, může opravdu představovat extrémně velké riziko a může v nás eh, vyvolávat opravdu velké obavy. Pane, pan Frunzulika, děkuji, děkuji, pane předsedo, pane generální eh, tajemníku. Já jsem opravdu rád, nebo vy jste v podstatě říkal, že chcete, aby Evropa měla lepší obrané kapacity a chceme se vyhnout samozřejmě duplikacím. A proto e, se všichni snažíme jak si vyhýbat i zbytečným e, nákladům. Samozřejmě to všechno je možné dopusovat. Všechny členské státy Evropské unie budou také součástí NATO a všechny státy budou sdílet stejné hodnoty. Nemyslíte si, že nenastala ta chvíle na to, aby NATO a EU začala, začaly vyjednávání o praktickém operativním o praktické operativní dohodě tak, aby evropské členské státy měly přístup Eh, ke kapacitám eh, na To to znamená hlavně, co se týče velitelských struktur, eh, prostorových struktur a také přepravování vojenských kapacit na dlouhé traty. tratě. To si myslím, že by byl opravdu skvělý příklad hlavně pro občany západního světa, kteří opravdu chrání ty společné hodnoty v těchto těžkých časech. Děkuji a pan Petrle jako poslední. Děkuji, děkuji pane předsedo. Několik kolegů položilo otázky, které souvisí s individuálními státy západního Balkánu. A já bych byl proto velmi rád, kdyby se, kdybyste se k tomu mohl sám vyjádřit. To znamená, řekněte něco o západním Balkánu. Děkuji, děkuji, kolegové. 26 lidí, 26 lidí se vyjádřilo, položilo otázku a pane generální tajemníku, v tuto chvíli je to na vás. Samozřejmě chceme, abyste hovořil co nejobšírněji a zároveň co nejstručněji, ale já bych si ještě dovolil k tomu přidat jednu otázku. Albánie je také členským státem na to a Albánie v tuto chvíli pro chází opravdu hlubokou eh, politickou krizí, takže bych byl velmi rád, kdybyste se vyjádřili k situaci v Albánii. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím si, že pokud eh, chci jednat efektivně, tak se musím vyjádřit si k těm tematickým blokům, to znamená, že nebudu eh, vždy zmiňovat vaše jednotlivá jména, ale budu hovořit o několika Eh, tematických eh, blocích. Takže Rumunsko tady opravdu dochází k velkému pokroku. Ano, Rumunsko se vyjádřilo v tom smyslu, že dosáhne hranice 2% eh, a jsem si jistý, že i ostatní členské státy, které tak ještě neučinili těchto 2% dosáhnout mohou. Dále, co se týče těch kyber útoků a hyber, hybridních útoků, ano, samozřejmě, to je stále relevantnější. A samozřejmě musíme se tady na tyto útoky eh, zaměřit, protože ve chvíli, kdy dochází k hybridním útokům, tak máme většinou velmi málo času na reakce a proto se musíme cvičit ve vyšší efektivnosti reakce právě na hybridní útoky. Co se týče těch eh, kyberútoků, tak ty se samozřejmě ty jsou velmi úce propojené s, těm, s tou eh, kybernetickou hrozbou. To znamená, že my samozřejmě navyšujeme a posilujeme naší kybernetickou obranu a děláme všechno proto tedy, abychom naše kybernetické sítě posílili. Snažíme se samozřejmě také eh, rozšiřovat eh, naše eh, partnery a lidi, kteří tvoří jaksi tuto obranou síť a školíme lidi, cvičíme lidi a my vlastně se ano snažíme ještě vedle pozemních eh, námořních a vzdušných jednotek také v tuto chvíli vytvořit novou, řekněme, takovou takzvanou obranou větev, eh, která by se zabývala právě kybernetickými eh, útoky. To znamená, že chci říci, že my v tuto chvíli ještě dostatečně rozvinuté kapacity nemáme, ale někteří naši spojenci ano. A teď Eh, si myslím, že jsem vlastně tímto odpověděl na několik eh, připomínek. A co se týče naší spolupráce na to a EU. V porovnání s tím, jak naše spolupráce vypadala v minulosti, tak můžeme v tuto chvíli hovořit o velmi vysoké úrovni eh, uspokojivých našich eh, uspokojivých vztahů. Samozřejmě, že ta cesta je ještě dlouhá, ten manevrovací prostor je velký, to znamená, že můžeme, můžeme ještě dosáhnout zlepšení. Eh, v minulém roce jsme dosáhli jaksi dvou formálních velkých kroků, to znamená, že jsme se dohodli na spolupráci právě v oblasti kybernetiky, v oblasti hybridních útoků a, a dalších. To znamená, je zcela jasné, že ta spolupráce je tak dobrá, jak opravdu nikdy nebyla v podstatě. Co se týče Turecka, a stejně jak někteří z vás již řekli, Turecko je samozřejmě velmi důležité pro nás, pro, pro Evropu, pro celou Evropu, protože oni jsou v té přední linii, eh, v přední linii bojů eh, s Daešem a s Isilem. To znamená, že oni mají eh, infrastrukturu, infrastrukturu pro boj s Isilem a s Daesh. Někteří zde zmiňovali také situaci v Černém moři, tak samozřejmě Turecko hraje zcela zásadní roli eh, v Černém moři a Samozřejmě si uvědomujeme také posilování eh, vojenských ruských jednotek v, Černém, v oblasti Černého moře, hlavně na Krymu. Takže ano, pro nás, pro Evropu, pro NATO je velmi důležité, aby Turecko i nadále bylo důležitým eh, spolehlivým partnerem v této oblasti, i protože se v v podstatě jak si projektuje eh, navenek, je velmi důležité pro oblast eh, Černého moře, Blízký daný eh, východ. Demokracie, právní stát, to jsou samozřejmě zcela zásadní klíčové hodnoty pro NATO. Hovořil jsem o tom i mnohokrát v Ankaře, to znamená, že my tady máme určité klíčové hodnoty a ty já nikdy nezapomínám opakovat a to je ta ten klíčový signál, který vždy vysílám. Co se týče Libie, tak já zcela souhlasím s tím, myslím si, že to byla paní Gomeš, která to zmiňovala, tak já s vámi naprosto souhlasím. Musíme samozřejmě i nadále stavit a posilovat eh, obrané eh, instituce, protože ve chvíli, kdy to nebudeme schopni jak si udržet, ukontrolovat, no tak nám nějaké jednotky na zemi nebudou stačit. To znamená, že tady my potřebujeme zajistit také samozřejmě adekvátní eh, civilní i vojenskou kontrolu. Eh, samozřejmě potřebujeme i eh, společné velitelství, potřebujeme výměnu zpravodajských informací a na to v tuto chvíli právě vyjednává také s OSN, také vyjednává samozřejmě i s ruskými partnery jejich Eh, odborníci, naši odborníci se eh, setkávají. Samozřejmě, že to není jednoduché. Samozřejmě, že ta cesta, která nás čeká, je velmi dlouhá, ale rozhodně, co se týče institucionálního rozvoje, tak na to nesmíme zapomínat, i když to zní dost byrokraticky, ale je to opravdu extrémně důležité. Pan Štegner, co se týče, jak si pan Štětina se ptal v podstatě na rozdělování těch úkolů a zátěže. Já mohu v tuto chvíli hovořit pouze za eh, členy NATO, včetně tedy eh, členů, kteří jsou součástí Evropské unie, ale naši členové celé jasně vyjádřili, že eh, členské státy Evropské unie hovoří o tom, že tady klíčovou úlohu musí hrát NATO, protože síla kolektivní obrany NATO spočívá v jednotě, v jednotě mezi Evropskou unii a Amerikou. Samozřejmě můžete hovořit o Spojených státech amerických, Kanadě a tak dále, ale to nejsou členské státy Evropské unie. Ale chci říci, že vazba, vazba eh, mezi těmito regiony je zcela, zcela zásadní. A toto vyjádřila jak Evropská unie, tak také ostatní, ale myslím si, že to musíme mít úplně jasno, protože bez toho ta konstruktivní eh, spolupráce eh, nebude fungovat. Takže proto eh, jsem zmiňoval také těch, nebo bylo zmíněno těch 42 společných projektů. Ve chvíli, kdyby ve chvíli, kdy Spojené království by mělo opustit Evropskou unii, tak 80 nákladů na to nebudou náklady eh, Evropské unie. To znamená, že tady, tady na to, na to bude hrát zcela zásadní klíčovou roli v kolektivní obraně. Dále zpět k té otázce, která se týká partnerství na jeho a boje s terorismem mnoho opatření, které je třeba přijmout v oblasti boje s terorismem, nespadá do pravomocí NATO. Jde o ochranu eh, hranic, jde o policejní a soudní spolupráci, to znamená 80% všeho nespadá do pravomoci NATO, ale to ještě neznamená, že NATO bude někde na okraji, že bude hrát nějakou sám marginální roli. NATO bude hrát zcela zásadní eh, roli. To znamená, že ti, kteří říkají, že na to bude hrát pouze marginální roli, nemají pravdu, nemají pravdu, protože jediný důvod, proč jsme eh, stále v Afganistánu je v podstatě, jsou ty teroristické útoky v, v, v Severní Americe, ve, spojeném, eh, ve Spojených státech amerických. To je to, proč tam jsme, protože je to všechno samozřejmě extrémně propojené. To znamená, že uh, Největší operace NATO se vždy vztahují nebo souvisí s bojem proti terorismu. To znamená, že nehrajeme, nehrajeme marginální roli, protože tady hovoříme o jednotkách, které jsou v tuto chvíli v Afganistánu, pomáhají budovat místní afgánské kapacity. Hovoříme o 350 tisíc místních jednotek, to znamená, že my jim pomáháme, pomáháme jim eh, je vyškolovat, to znamená, že opravdu tam tvrdě pracujeme. Na to také pomáhá koalici v boji s ISILem. To znamená, hovoříme tady o Helixu, hovoříme tady o podpoře prostřednictvím našich letounů. To znamená, že tady jde o boj s terorismem, tady nejde o nějakou marginální roli. To znamená, ano, těch nástrojů je velmi mnoho, některé nemají co dočiní e, s NATO, některé jsou takové, jiné jsou jiné povahy ale co se ještě týče toho západního Balkánu, protože ono to souvisí se západním eh, Balkánem, protože i tady hovoříme o věci, které souvisí s bojem eh, s terorismem, protože já jsem nedávno byl v Bosně a Hercegovině a tam mi bylo řečeno, jak důležitá je stabilizace eh, celého západního Balkánu právě v souvislosti s bojem proti zahraničním bojovníkům. To znamená, že my moc dobře víme, jak důležité je podpořit eh, tu multietnickou eh, armádu, která v tuto chvíli se vytváří. A my samozřejmě si velmi dobře uvědujeme eh, také tu složit, ten složitý kontext, v rámci něhož existuje Makedonie Samozřejmě se snažíme dělat všechno pro to, aby ta situace byla co nejstabilnější a samozřejmě, že také velmi zblízka a detailně pozorujeme, co se děje v Albánii. Víme, že v tuto chvíli dochází tam k bojkotu parlamentu a Albánie je opravdu velmi vysoce ceněný eh, partner NATO a my opravdu tu situaci opravdu sledujeme. A ještě to, co říkala paní Harms v souvislosti s tím, proč potřebujeme více. Více na to. Tady my jsme velmi specifičtí protože my prosíme různé partnery, aby nám poskytli, poskytovali různé kapacity, ale celkově mohu říci, že to, co potřebujeme, je více, více ozbrojených eh, jednotek, to znamená takové ty těžké eh, ozbrojené jednotky, to je to, co tuto chvíli potřebujeme, to znamená jednotky, které jsou schopné v podstatě se vydat do terénu, to, je přes, to jsou přesně ty jednotky, které v tuto chvíli máme eh, na západním Balkáně, které máme eh, v Afganistánu, potřebujeme rychlejší přepravu, potřebujeme také více dohledu, potřebujeme také eh, lepší analýzu těch hybridních hrozeb. A poté samozřejmě také potřebujeme ještě větší množství cvičení, cvičení našich jednotek také, aby byly připravenější. Mohl bych tady v tuto chvíli hovořit ještě velmi dlouho, ale těch kapacit, do kterých musíme investovat ještě více a které musíme ještě více rozvíjet, je opravdu velmi mnoho. A to je asi vše, co jsem chtěl říct. Děkuji mnohokrát. Secretary. Pane generální tajemníku, jménem všech našich přítomných kolegů vám srdečně děkuji za účast a za takto podnětnou a zajímavou debatu. Opět se potvrdilo, že úzké vazby mezi EU a NATEM mají svou hodnotu a spolupráce opravdu stojí za to i její prohlubování. Těším se na pokračování naší výměny názorů na některém z dalších zasedání. Ještě jednou děkuji, že jste jsem mezi nás zavítal. A nyní už přenechávám prostor kolegyni Fotiga z podvýboru pro bezpečnost a obranu. Prosím, kolegové, neodcházejte, my se pouze rozloučíme.